z hlasování pana, hlasování pana Tokeši na Biru. Dáme to předsednictvu. A teď předcházíme k vysvětlení hlasování. Mr. Lambronidis. Pan Lambronidis má procedurální připomínku. Pane předsedo, jenom abychom se v tom vyznali. To, co nám tady říkáte, znamená, že když se hlasuje o místo předsedovi, pak není možné vlastně nezískat kvalifikovanou většinu, protože pokud se může hlasovat pouze pro, pak všechno to, co je, že jestliže se nepočítají hlasy, které se zdržely, pak vlastně z definice vyplývá, že vždycky vám nakonec vyjde kvalifikovaná většina když nepočítáte ty hlasy, které se zdržely. Jak si vzpomínáte, pane si na začátku parlamentního období se hlasovalo tajně třikrát, abychom zvolili na základě kvalifikované většiny všechny místo předsedy. Takže to byl postup, který jsme tehdy, eh, s kterým jsme se tehdy řídili, ty jsme měli jediného kandidáta, vzhledem, že k tomu, že dostal více než 168 hlasů, tak vlastně dostal víc, než kolik je kvalifikovaná většina a proto v tomto jednom hlasování byl zvolen. Neboli tento postup je sice neobvyklý, leč jednali jsme, řídili jsme se pravidly. Pan Goebbels byl první. Pane Goebbelsi, máte slovo. Pane předsedající, Možná, že jste se řídil podle pravidel, ale když si sečtu 344 hlasů pro, 168 se zdrželo a 287 proti, mám 789 poslanců, neboli větší počet než mm, počet osob, které jsou přítomně v sále. Co se tedy stalo? Zjevně to jsou eh, volby, které třeba opakovat, protože byly klamavé. Eh, vysvětlení pana Goebbels, eh, zní tak. Prosím vás, pane Goebbelse. Pane Goebbelse, abych vám odpověděl. Tady došlo k nedorozumění ze strany řady poslanců. Na tom displeji absolutní většina vyšla jako kdyby to bylo skóra hlasovací, ale to nebylo. To jenom byla orientační údaj o absolutní většině a vůbec se to nemělo připočítávat k těm hlasům. Čili opakuj, že on dostal 334 eh, hlasů, což je více než kvalifikovaná většina, neboli byl zvolen. A měl bych říci úplně jasně, že to číslo 168, to nebylo 168 odevzdaných hlasů, to byla jenom orientační údaj, kolik potřebuje jako práh, aby byl zvolen za místo předsedu. Omlouvám se za toto nedorozumění, doufám, že už se to vyjasně. Prosím. Pane předsedo, já nechci zacházet do detailu, já jsem jenom chtěl připomenout, že předseda eh, zasedání a předseda parlamentu nám řekli, že eh, se eh, ti, kdo budou hlasovat proti a ti, kdo se zdrží hlasování, že to je totéž. To samozřejmě bylo zavádějící. Nicméně, jelikož nám to řekl eh, předseda zasedání, je to platné vysvětlení a proto já si myslím, že hlasování by se mělo zopakovat na základě vyjasnění, které jste nám právě poskytnul. Já jsem přesvědčen, že i kdybychom hlasovali znovu, výsledek by byl stejný. Já jsem přesvědčen, že Eh, lidé hlasovali stejně, jako u běžného elektronického hlasování knoflíky byly stejné. Eh, jediná nejasnost byla, co znamenalo číslo 168 na obrazovce. A eh, jestliže něco bylo nejasné, tak předseda parlamentu vám vysvětlí při příští příležitosti, co vám chtěl říci, pokud to nebylo jasné. Pan Jensen? E, Pane předsedající, no jednak te vyjašnění. Pane předsedo, já se obávám, že e, to vysvětlení je naprosto neuspokojivé, jelikož e, pokud nám říkáte, že hlasování proti a zdržení se hlasování je jedno a to tež, pak já myslím, že je třeba eh, se na to podívat z hlediska kvalifikované většiny. Co je potom kvalifikované většiny? Tady vlastně není naprosto jasné, jak, jaký byl výsledek toho hlasování. 200. A 287 hlasy proti a 168 se zdrželo tak to nás informoval pan předseda Buzek. V této souvislosti to opravdu vypadá tak, že hlasy odezvalo 789 lidí a tedy vysvětlování, že některé hlasy se nepočítají, pak tedy jako která z těch se nelíčí, jsou to ty 334 pro, prostě toto je absolutně nepřípustná situace, protože mm, také se to definuje ve většině zemí a nemyslím si, že by to zrovna v tomto parlamentu mělo být nějak jinak většina. Kvalifikovaná většina znamená bezpodmínečnou většinu hlasů pro nad hlasy e, proti a těmi, kteří se zdrželi, k čemuž v tomto případě ale vůbec nedošlo, protože e, když se podíváme, kolik bylo odevzdaných hlasů, to znamená, že e, to hlasování nefungovalo dobře a musíme ho určitě bezpodmínečně zopakovat. Dobře, já všechny tyto procedurální připomínky beru na vědomí. Nejprve paní Sinclair, pak pan Gomes a pan David. Pan, paní, paní slyšná Sinclair? Aha. Děkuji, pane eh, předsedo. Já mám vlastně dvě připomínky. Jedna se týká hlasování na místo předsedu, protože to nemůže být bezpečné zasedání, protože to byly zavádějící instrukce. My jsme se tady snažili hlasovat negativně, ale vlastně ty strojky nám to neuměly, neumožnili. Eh, Chtěli jsme mít procedurální připomínku, ale nebylo nám to umoženo, takže chci, aby se hlasovalo znovu, aby to bylo jasně ano, ne, zdrželi se, aby to bylo jasně ukázáno. Někteří z nás, kdo se kriticky staví k této instituci, vám velice děkuji, protože vlastně budeme tohle využívat a budeme to hodně kritizovat. Moje druhá kritika se týká odmítnutí a vysvětlení hlasování. Týká se to právě Trampolis, to bylo jmenovité Trampolis, týkalo se to transparentnosti jmenovité hlasování a neměla se možnost hlasování proti vysvětlit, ale tady to vlastně bude vypadat, jako kdybych hlasovala proti transparentnosti a já chci vysvětlit, proč jsem hlasovala proti. Můžete mi prosím umožnit, abych vysvětlila, proč jsem hlasovala proti, aby to nevypadalo, že jsem proti transparentnosti. K tomu prvnímu bodu. Ehm, pracovníci tady byli stejně jako předseda parlamentu, který předsedal. Pokud vznikly nějaké problémy s tím, jak se to zvládlo, to hlasování, tak to budeme řešit. Druhá záležitost, zjednodušený postup, to je bez rozpravy a bez vysvětlení hlasování, ale slečno Sinclairová, může to nám to dát vítěz, písemně, prosím, využijte této příležitosti. Další je na řadě pan Komeš. Pane předsedající, velice bedlivě jsem naslouchal tomu, co jste řekl. Hovořil jste o tom, že 168 to je práh kvalifikované většiny. To je tedy to, co jsem slyšel já, nebo tedy alespoň to, co šlo do mého tlumočení. Připadá mi to opravdu neuvěřitelné, protože pokud to tak je, tak určitým způsobem jako práh pro možné volby by byla chápána polovina osob, které hlasovali pro. E, takže Ať to je jak chce, ehm, vždycky dosáhneme kvalifikované většiny. poprvé zde v parlamentu slyším, že 168 hlasů by byla kvalifikovaná většina. Nepochybně jsem špatně pochopil to, co jste říkal, ale připadá mi celý ten postup eh, trochu absurdní. Eh, spíše, než by byly hm, volby z více kandidáty 168 eh, spočítal počítat na základě skutečně odevzdaných hlasů jakožto většina. <laughs> Dobře. Já už bych nesložil zkoušku. Pane Davide, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to přesně k této věci. Pro jednou ku podivu souhlasím s panem Gomešem. Velice věřím, že je to poprvé naposled. posled ale skutečnost je taková, že jestliže hlasovalo 621 poslanců pak by to muselo být alespoň 311, ta požadovaná většina. Mě velice těší ten výsledek, protože náš kandidát má 334, takže každopádně zvolen byl. Ale velice vás prosím, abyste toto napravili. Jestliže tady máte takovýto software v počítači, tak zcela určitě to matematicky nefunguje, není to v pořádku. Ano, zaznamenali jsme, teď pan Bruto, máte slovo. Pane předsedo, u hlasování zaprvé se nemohl hlasovat proti, ale musím říct, že se musel nejdříve zmáčknout ano a teprve potom zdržuje se, teprve pak to začalo fungovat. Já chci, aby se prověřilo, jakým způsobem se hlasy zaznamenávají v tomto zařízení. A nebyl jsem jediný, mu se to takto stalo. Eh, nebyl jsem jediný, kdo musel mačkat dva knoflíky. A já musím říct, toto je velké dobrodružství, ale není to solidní hlasování. Prosím, eh, rád bych vysvětlení, jakým způsobem byl započten můj hlas. Eh, ano, já myslím, že asi by bylo nejlepší, kdybychom tento systém už v budoucnosti nepoužívali. Pan Gale? Já bych tedy navrhl, abychom ukončili všechny debaty o tomto. Je jasné, že jsme měli 621 odevzdaných hlasů a místo předseda jich dostal 334, to je většina, takže pro boha postupme dál, nechme to za sebou protože jestliže nás někdo sleduje, veřejnost nás sleduje, což může, tak to by skutečně eh, nepřispívalo k naší pověsti. Já akceptuji vaše vysvětlení, pane místo předsedo, já akceptuji vysvětlení pana předsedy, tak prosím, ukončeme to a běžme dál. Thank, thank you, Děkuji vám, pane Gallagher. Pan Manders? Děkuji, pane předsedající Možná bych mohl navrhnout, aby vysvětlení, které jste nám právě poskytl, eh, bylo chápano jako jasné, protože mě jasné bylo, aby toto vysvětlení bylo zasláno všem kolegům, protože všichni kolegové, kteří bojují za demokracii a transparentnost, už se rozběhli na oběd, takže možná by se jim to mohlo rozeslat mailem. To je eh, rozhodnutí eh, předsedy, ale já to jistě předám. Ještě další dva se hlásí do debaty. Paní Tain. Eh, vážený pane místopředsedo, já musím říci toto, že naše plenární zasedání je veřejné a tady vznikl skutečně špatný eh, dojem. Já bych eh, skutečně velice ráda, kdyby na webových stránkách parlamentu bylo vysvětleno, jak to vlastně je, eh, protože alespoň něco tady není řečeno správně. Těch 168 určitě nemohl být ten práh pro Eh, kvalifikovanou většinu to muselo být více, myslím, že 310, takže já bych prosila, aby se to písemně vyvěsilo na naše webové stránky, aby každý občan, který toto snad sledoval, eh, mohl se ujistit o tom, jak to ve skutečnosti bylo. Děkuji. Děkuji za tuto poznámku a nakonec paní Dan Šila má slovo. Pane předsedo, mně to nicméně vůbec není jist, jasné, protože jestliže bylo 334 pro a 287 bylo proti, pak co se stalo s těmi hlasy, které se zdržely? Pan Neslyšíme, bohužel není mikrofon. Bohužel paní, já se omlouvám, vy už se hovořila. Eh, já musím říct, že eh, já se musím přis, eh, připojit k tomu, že musíme být opravdu přesvědčeni všichni o tom, že toto, hlas, toto hlasování se odehrálo správně a takto by měli možnost se přesvědčit také všichni občané. Děkuji vám. Děkuji a to už bude opravdu všechno, protože jinak přijdeme o oběd. Přecházíme k vysvětlení hlasování. Pan, zpráva pana Kelly, nejprve pan Kalahan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a chci vyjádřit, že jsem byl velice potěšen, byť ne překvapen tím, že převážná většina hlasovala pro, což je zcela v souladu s tím, co se odehrávalo v diskuse o Mezinárodním fondu pro Irsko. Samozřejmě EU je jedním z hlavních přispěvatelů eh, od roku 2006. Udělala to londýnská a dublinská vláda, aby podporovala sociální a ekonomický rozvoj v těch hrabstvích na obou stranách hranice. A a jsou tady velice významní přispěvatelé do FODu Evropská unie, myslím, a je to více než 2 miliardy euro a když se vezme dohromady i faktor multiplikace, já sám zastupuji takovou přeshraniční oblast, příhraniční oblast a, oblast a proto velice oceňuji úlohu tohoto fondu v mírovém procesu. Více než 200 tisíc pracovních příležitostí bylo přímo vytvořeno a 16 tisíc nepřímo prostřednictvím tohoto fondu. A vytvořilo to další příležitosti pro zaměstnání v ekonomicky znevýhodněné oblasti. Ehm, myslím si, že je to velice důležitá úloha Mezinárodního fondu pro Irsko a je třeba uvažovat o tom, jak pokračovat v tomto velice ceném a efektivním programu. Děkuji. Pan Bilbao Baradanka, paní, omlouvám se, má na to jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Hlasovala jsem pro tuto iniciativu, protože eh, jejím cílem je nadále podporovat podporovat mír a mírový proces eh, na obou dvou stranách Irska. Jedná se o to, aby eh, komunity, které jsou od sebe oddělené, eh, spolupracovaly, eh, zatímco v Baskicku ještě trpíme tedy teroristickým, teroristickou hrozbou. A chtěla bych říci, že baskická populace už je unavená těmito situacemi a my očekáváme, že konečně dojde k tomu, že utichnou zbraně. A Eh, jsme rádi, eh, že je tu tato podpora Evropská un, Evropské unie tak, aby i z Baskicka se stala takto mírová země. Mr. Hallen. Pan Hallen. Thank you, Mr. President. No Děkuji, pane předsedo. Žádná země nebyla tak znevýhodněna výkupy jako eh, Irsko. Nikomu se nedařilo tak špatně. Eh, irský premiér udělal veškerá správná rozhodnutí a všichni eh, veřej, úředníci od premiéra až po ty nejníže postavení, kteří dostávají příspěvky v nezaměstnanosti, si museli hodně utáhnout opasky. A teď to vypadá, že kdyby utráceli dál, tak se mohli kvalifikovat pro další vyplacení, že by je z toho zase vytahli. A teď navíc se musí účastnit záchrany Irska, eh, pardon, Řecka. A v, kapitálových, v kapitálovém ohledu vlastně Irsko přispívá více než většina členů eurozóny. Každý pravověrný ekonom by nám řekl, že bychom měli umožnit, aby eh, některé tyto ekonomiky devalvovaly a pak se teprve vrátily na trh. Místo toho vlastně odsuzujeme lidi v Jižní Evropě k létům eh, obrovského zadlužení a zcela určitě máme nejd- nejdražší eh, tedy takovouto akci od doby, kdy Helena Trojská způsobila vyslání vysílání tisíců lidí do Troje. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem původně nechtěl vysvětlovat hlasování k tomuto bodu, ale je vlastně zmínil pouze pana Pirsliho a pana Adamse jako eh, ty, kteří přinesli mír do Severního Ryska. Já musím říct, že ti dva pánové toho přinesli mnoho, ale nikdy mír. Ve skutečnosti to byli pan Trimble a John Hume. Těm vděčíme za to, že máme eh, v Verním Irsku mír a já doufám, že pan zpravodaj se to eh, časem doučí. Eh, já chci říct, že jsem hlasoval dnes pro, protože já si myslím, že my pořád ještě potřebujeme podporu, abychom udrželi to, čeho jsme už dosáhli. Ale v žádném případě není jasné, že mír vydrží poněvadž na obou stranách Eh, jsou lidé, eh, kteří se snaží rozbourat to, čeho jsme už dosáhli. Ano, děkuji, pan Kovský. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl jedním z těch 334 europoslanců, kteří podpořili eh, pana pastora Laslo Tokeše ve funkci, na funkci místo předsedy, protože je hrdinou mého mládí jakožto novinář Solidarity v roce 1989. Já jsem eh, přímo mm, psal eh, v době, kdy, nám, eh, kdy padaly kulky, kdy mm, Rumuni povstali proti Čeušeskovi a začalo to v roce 89 v Temešváru. Tam nejprve povstali. A nejprve se ale stál, stávám ob obětí počítačového omylu, který spočítal 168 a potom to ještě předseda dodal do cel, k celkovému číslu a to vytvořilo velký rozpor. Takže pokud by někdo měl hodnotit, zda platí zvolení Vlaslo, Vlaslo Tokeše, tak já bych byl proto, aby se toto hlasování raději zopakovalo a jsem přesvědčen, že hlasování dopadne ještě lépe, protože nikdo nemůže spochybnit mandát takto zaslouženého člověka. Proto si myslím, že právě v jeho zájmu to je, pokud by ještě byly námitky a pochybnosti, aby se to hlasování raději zopakovalo. Děkuji. Děkuji a vzhledem k tomu, že nás teď tak málo, tak dovolte, abych k tomu dodal svých pár poznámek. Já jsem vždycky velice odmiňoval, od, pardon, obdivoval pana Tokeše v době eh, eh, revoluce proti Čaušesko i dále a jsem velice rád, že se stává místo předsedou Evropského parlamentu a jsem velice nerad, že tady vznikl takový zmatek, nicméně zvolen byl a to mě těší. Přecházíme ke zprávě eh, Marinesku. Pan Antonioci si přeje vysvětlit své hlasování. Máte slovo. Vážení kolegové, já jsem podpořil zprávu pana Marineska. Chtěl bych mu poděkovat. Domnívám se, že potřebujeme vysoce moderní nákladní dopravu. To je důležité nejenom pro konkurenceschopnost, ale také pro přežití evropských firm. Kromě toho je také důležité a správné, že eh, zpravodaj chce do hry vrátit některé věci, které byly schváleny prvním čtení. Děkuji ke zprávě pana Martina, pan Henon. Pane předsedo, když jsme dnes začali hlasovat, Eh, e, začali jsme hlasovat eh, způsobem, který dosud eh, nebyl vyzkoušen. My jsme hlasovali pouze pro. To byly ty jiné platné hlasy a já si myslím, že to se vlastně blíží obecně. Třeba, když si vezmeme Evropská eh, ústava byla několikrát eh, odmítnutá 54% francouzů a ještě více Irů nebo eh, Holandianů. A my přece ji máme. Prostě se počítali pouze hlasy pro tam, kde většina byla proti. My se nyní snažíme z toho udělat běžný standardní proces v hlasování tohoto parlamentu já musím říci, že eh, chce se mi říci, které části slova ne, není rozumět. Děkuji vám, pane předsedající. Když se podívám na tu zprávu a na postupy, které přijímáme ohledně Lisabonské smlouvy, je zajímavé, že hovoříme jako mnoho poslanců tady hovoříme o tom, že nemáme, e, nevíme, co přesně je Lisabonské smlouvy, jaký dopad to má e, na naše občany. Podívejme se například na pomoc Řecku. Diskutujeme o článku 122 Lisabonské smlouvy, který měl být článkem pro solidaritu, ale ta eh, byla zaměřená na to, aby eh, se pomohlo členskému státu, který nemá nějaký produkt, jako například energetický produkt, nebo se od nějaké eh, hm, hrozbě nějaké přírodního neštěstí. Ale to není výmluva pro členské státy, které jsou členy eurozóny nebo nejsou, k tomu, aby dostali finanční pomoc za chybu, které se sami dopustili a za takovýchto okolností. Proto bychom měli velice jasně vysvětlit našim občanům, co znamená Lisabonská smlouva pro občany a že to znamená, eh, že se peníze daných poplatníků vezmou a eh, pomůže se s nimi nějakému státu. Pan Pane eh, předsedající, Eh, duch eh, Evropského parlamentu se projevuje v reformách jednacího řádu, které staví do menšiny prá, mm, práva těch, kdo jsou tedy v menšině, eh, těch undermenšin, jak se tady může také říct. Rok se pošlapávalo pravidlo, podle kterého eh, nezařazení mají mít právo eh, mít své eh, zástupce. Já se omlouvám, ale to je opravdu jedno z nejhloupějších prohlášení, které jsem slyšel to, že, že, jste uvedl, že jste byl také nezařazeným poslancem, ale že se tedy spolu nemůžeme shodnout. Jediná věc může rozhodnout eh, v takovéto situaci, to jsou volby a normální demokracie, ale teď představitelé nezařazených budou tedy eh, jmenovaní eh, takovýmto způsobem. Ehm, to je opravdu šaškárna a já teď musím myslet na další změny jednací řádu, které inicioval pan Corbett a tyto změny už tu nejsou, protože neprošel volbami. Děkuji. E, já nesouhlasím s vaší verzí, protože já jsem byl nezařazený, ale takhle to jsem, jste to řekl vy. Prosím, pan Klaš. Děkuji, e, pane předsedo. Článek 86 e, ve zprávě pana Martina praví, že zástupci nezařazených že o tom vlastně bude, nebudou rozhodovat oni, ale předsedat, protože mezi nimi jakoby není konsensus. Já nevím, kde je problém, když se volí předseda parlamentu, také není konsensus a proto se volí demokratickým způsobem a zástupce nezařazených musí být zastoupen a nejlepším způsobem je hlasovat a někoho zvolit. Teď vidíme, jak to vypadá v Evropském parlamentu. Je to jak parlament Mickey Mouse, kdy předseda parlamentu rozhoduje, která část opozice je reprezentativní a která ne. Ptám se na základě čeho se to rozhoduje, kdo zastupuje někoho nebo na základě osobních sympatí k nějakému nezařazenému poslanci, jaká kritéria bude předseda uplatňovat, aby rozhodl, kdo bude zastupovat nezařazené poslance. Já bych byl rád slyšel pro vyjádření předsedy k tomu přece hlasoval, ale bohužel to nebylo umožněno. Děkuji, pan Flaška. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedající. Při vší úctě k vám i k instituci teď při eh, jednání o jednacím řádu a přizpůsobení se Lisabonské smlouvy musíme také eh, připomenout i tu mezeru v jednacím řádu, eh, která umožnila takovéto hlasování o panu Tekešovi na místo, místo předsedy. Já nerozumím tomu, jak mohou dva představitelé um, komentovat takto dv, dva různé způsoby hlasování a chápu všechny kolegy, eh, kteří nevědí, zda jejich hlas byl správně započítaný. Evropská unie, Evropská parla, Evropský parlament měl jednat transparentně. Pokud někteří z kolegů mají pocit, že jejich eh, hlas byl vyhodnocen jinak, než oni hlasovali a neměli by možnost si to ověřit na eh, monitorech, tak to hlasování bude, zůstane rozproplné. Z tohoto hlediska myslím, že i v zájmu pana Tekeše a v zájmu důvěryhodnosti Evropského parlamentu by bylo vhodné se vrátit k tomuto tomto hlasování, opětovně eh, provést hlasování, aby nebyly pochybnosti do budoucnosti. Je to ve prospěch Evropského parlamentu. Děkuji. Pan eh, Pane předsedo, Eh, rakovina eh, jako metastáze se z Řecka šíří po celém eh, středozemí. Teď slyšíme, že rada se připravuje pomoci i Španělsku a, pan do Fran- a předseda Evropské rady říká, že už ty peníze, které byly na to vyčleněny, tak eh, nebudou jasné. Když se eh, nádor šíří, místo, aby se naši vedoucí rozhodli pro eh, amputaci, rozhodli se raději pro chemoterapii, která bude drahá s nejasným výsledkem a vytvoří, snaží se vytvořit to, co předseda rady nazývá ekonomickým řízením. To znamená poplatky z finančních transakcí, různé poplatky, různé daně, veškeré tyto mašinerie ve snaze převádět odvádět peníze tak, aby tento projekt tady zůstal nadále. Přičemž daleko jednoduše by samozřejmě bylo zbavit eh, tohoto břemena daňové poplatníky a dát maximální stimul těmto postiženým ekonomikám, tak, aby se mohli sami schopit a sami se dostat na trhy. Očekáváme, že naši lidé budou eh, platit obrovskou cenu za tuto věc. Děkuji. Franz. Teď se ke Cashmanově zprávě a jako první se vezme slovo pan Mastela. In occasione del vertice del millennio del 2000, i paesi più... Při příležitosti eh, summitu, rozvojového summitu v roce 2010 evropské země potvrdili eh, své závazky do roku 2015. Jde mimo jiné o ochranu rozvoje v rozvojových zemích. A nyní Evropa je největším aktérem v této oblasti a skutečně by měla stanout v čele. je jasné a nepochybné, že zvýšení rozvoje pomoci v poslední době usnadilo život mnohým lidem ve třetím světě. Eh, nicméně současná finanční a hospodářská krize vede k šetření v této oblasti. Já si myslím, že je důležité, abychom se zabývali novým finančním mechanismem. To znamená, aby evropské země uzavíraly nová strategická partnerství s těmito zeměmi, tak, aby bylo nadále možno splnit stanovené cíle, eh, například potravinovou pomoc, ale také boj proti změnám klimatu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro Kašmenovu zprávu, poněvadž jsem přesvědčená, že parlament a další instituce prostě musí eh, pomáhat eh, těm, kteří žijí v méně rozvinutých zemích, eh, zejména v Africe. My samozřejmě vidíme, že cíle, které jsme si stanovili na začátku tisíciletí, se nedaří plně zcela dobře. Stále jsou zde miliony lidí, které trpí a nejsou schopni vést důstojný život. Evropská unie eh, se nyní snaží zejména zbavit se svých eh, velkých eh, vládních dluhů, ale přesto musíme zůstat solidární Děkuji vám všem, děkuji také tlumočníkům, pracovníkům a tím eh, toto zasedání končí. Pokračovat budeme ve tři hodiny. Děkuji.